Lidská práva, rozvoj a dialog jsou základem naší politiky vůči Barmě. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Obdržela jsem sedm návrhů uh, usnesení. Tímto končím rozpravu a přistoupíme k hlasování. A tímto se již dostáváme k hlasování. Za prvé zde máme hlasování o společném rozhod- eh, usnesení ve věci Iráku. Nejprve pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Paní de Kaiser. Děkuji, paní předsedkyně. Mohla bych poprosit pana Mario Maura, aby se vyjádřil k rozsahu svých pozměňovacích návrhů. Na co se soustředí? Soustředí se na všechny nebo jenom na křesťany? Ano, já to vys... Ano, děkuji. Já vám to vysvětlím. Tady není cílem říci, že křesťan, křesťané jsou nějaká důležitější menšina než jiné menšiny. Ne, tady v této fázi debaty o Iráku je na stole návrh, aby všichni křesťané byli koncentrováni do jedné provincie. A to je pochopitelně nepřijatelné protože eh, bychom tímto penalizovali menšiny, které žijí v Bagdádu, v Mosulu a v jiných městech. Čili nám šlo o to, aby se toto promítlo i do zprávy komise o Iráku. Děkuji za vysvětlení a nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 3. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A, společná, a společný návrh usnesení jmenovité hlasování zahajuji. Uzavírám hlasování. Paní Dekajzer, my se to poznamenáme. Hlasování je uzavřeno a Návrh byl schválen. Nyní návrh usnesení k Tibetu. Společný návrh usnesení, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování, prosím. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování. Schváleno. A poslední návrh usnesení k Barmě. Hlasujeme jmenovitým hlasováním, prosím. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Schváleno. Zápis jednání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příštího zasedání. Pokud nejsou námetky, tak já s usneseními eh, usnesení předložím těm, kteří jsou v usneseních uvedeni. Toto zasedání Evropského